Vychází pan prezident. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte, abyste se posadili. Zahoji naše dnešní zasedání. Vidím, že paní Krejtnová ještě není v sále, takže bych navrhl, abychom nejprve dali slovo panu Barosovi. Ano, pane Ody, prosím. Pane předsedo, já bych chtěl upřít vaši pozornost eh, na eh, nepřítel